κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Dámy a pánové, tímto zahajuji zasedání jménem skupiny konzervativců a socialistů a demokratů jsem získala, jsem dostala požadavek na doporučení pro výbory a delegace. Eh, seznam jmenovaných eh, bude příloze k zápisu z tohoto zasedání a pokud eh, nebudou podány připomínky, budeme to považovat za schválené. Nyní k našemu programu. První bod je otázka k ústnímu zodpovězení. Otázka je směřována na komisi a týká se ratifikace a provádění úmluv Mezinárodní organizace práce. Debatu zahájí ti, kdož předložili tuto eh, ústní otázku a jako první promluví pan Sarkas na tři minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji kolegové, děkuji také členům výboru. Víme, že globalizace ekonomiky a finanční celosvětová krize vyžaduje na příště globální řešení. Nemůžeme se soustředit jenom na národní regionální úroveň a proto spolupráce mezi EU a MOP bude naprosto zásadní do budoucna. MOP má tedy partitní jednání a za těchto plní různé úkoly. Aby, a my se pokusíme o větší racionalitu, protože sdílíme stejné hodnoty jako MOEP a pracujeme na nich. Chceme sociální model, který sjednotí lidi a myslíme si, že můžeme pracovat ruku v ruce. Víme, že Evropa potřebuje tento model, Nemůžeme zajistit rovnost v nespravedlivém světě a chceme být také globálním aktérem v rámci našich mezinárodních vztahů. Proto Evropská unie a členské státy, i když jsou si samozřejmě velmi blízké, a spolupracují spolu a jsou pro globální pakt pro zaměstnanost, to je taková hlavní iniciativa, ale jinak, dámy a pánové, neexistuje dostatečná koherence mezi tím, co vlastně říkáme my všichni tady a co děláme. Proto je dnes večer velmi důležité o tom hovořit, abychom dospěli k e, rezoluci o ratifikaci a poskytli tedy určité záruky MOP, ale také poskytli záruky našemu projektu při vašem sdělení o nové agendě jste vyslali určitou výzvu členským státům, ale tyto nereagují. Oni právě chtějí ratifikovat a realizovat úmluvy. Ta výzva nebyla tedy všemi zodpovězena. Je potřeba na tom pracovat. Jsou členské státy, které některé už ratifikovaly to hlavní gro úmluv, je celkem jde o 70 konvencí, jde také o země třetího světa, o rozvojové země a ty kolikrát jsou rychlejší než naše státy EU. V podstatě EU dnes ztrácí na kredibilitě v této oblasti a proto je skandální, když od komisí slyšíme, že skutečně jsme pro veškeré, vše, co dělá MOP, ale pak neratifikujeme tedy její umluvy. Proto tady vlastně tato otázka k ústnímu zodpovězení, protože všechny skupiny našeho parlamentu chtějí, abychom dělali více. Chtějme od členských států, aby ratifikovali úmluvy, aby tady byl soulad mezi slovy a činy protože to je to, co dělá politiku politikou a to je to, co nás učiní důvěryhodnými před občany, protože jinak budeme nadále tuto důvěryhodnost ztrácet. Děkuji. A nyní paní Harken. Pan, pan Har... Tak ještě jednou a paní Harkenová to bude. Eh, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já velice ráda podpořím volání po ratifikaci a implementaci upravené konvence MOP. MOP byla vytvořena v roce 1919 eh, po konci první světové války prostřednictvím Versailleské smlouvy. Bylo to ve víře, že eh, trvalý mír může být zajištěn pouze tehdy, když bude se opírat o sociální spravedlnost. A jde tady o důstojnou, důstojná pracovní místa. A nyní my eh, žádáme, aby Evropská unie ratifikovala upravenou konvenci MOP, ale netýká se to jenom Evropské unie. Je řada dalších organizací. Eh, když se podíváme na to, jakým způsobem eh, je vytvořen etický kodex OSN, Hodně z toho se opírá právě o konvence MOP. A proto my musíme implementovat a ratifikovat tyto konvence, a to všude na světě, tak, aby eh, všichni zaměstnavatelé, nebo jsem většina z nich, se jimi řídili. Komise eh, ve svém sdělení vyzývá všechny členské země, aby šli příkladem a provedli ratifikaci a implementaci v usnesení, které k této tématice v květnu schválil předchozí Evropský parlament. Zde také konstatujeme, že považujeme implementaci a prosazování vynucování e, pracovního práva e, na všech úrovních musí být prioritou pro Evropskou unii i členské země. A o to nám právě jde. E, žádáme, aby předseda rady byl co nejambicioznější v této věci. Eh, voláme, aby také členské země s, s ratifikací snažili pokročit co nejrychleji a také vyzýváme komisi, aby tento proces podpořila. My jsme také přesvědčeni, že Evropská unie musí zajistit konzistentnost mezi interními a externími politikami. Zde v parlamentu se hodně hovoří o výměně nejlepších postupů mezi členskými zeměmi. To zajisté je dobrý způsob a můžeme tomu na pomoci právě ratifikaci této konvence a šířit tyto osvědčené postupy všude ve světě. Skutečně můžeme být příkladem tím, že ratifikujeme. Dnes eh, bylo mnoho, jsou to už vlastně z tisíce konvencí eh, MOP, které byly ratifikovány po celém světě a můžeme tak v tomto pokračovat. Děkuji paní Turine na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Jménem Zelených bych ráda řekla, že to, co chce vlastně říci, to chceme říci o ratifikaci, je to, že to je skutečně naprosto nezbytná věc a to ze dvou důvodů. Za prvé, Evropská unie musí být skutečně na špici, co se týče boje proti nelegální práci. Musíme být první pro vytváření dobrých pracovních podmínek a je to velmi důležité. Už se to dnes říkalo jinak budeme mít opravdu příliš velkou propast mezi tím, co říkáme a děláme mezi vnitřními a vnějšími vztahy. Členské státy Evropské unie nemohou zapomenout na ratifikaci těchto aktualizovaných eh, úmluv. Bylo by to škodlivé pro Evropu, ale i pro ostatní země na kraji Evropské unie, po kterých chceme, aby ratifikovali stejné úmluvy. A je důležité, aby Evropská unie předběhla všechny eh, z globálního hlediska. Musíme mít dobré pracovní podmínky, dobrou konkurenceschopnost a musíme jít příkladem. MOP je nástrojem, který nám umožní pokročit, společně pokročit ze světového hlediska a úmluvy MOP musí být vzaty skutečně v úvahu a to seriózně. Proto vyzýváme všechny příslušné orgány EU, aby šly příkladem. Děkuji, že jste mi dala slovo. Děkuji mnohokrát. Paní Timmer tady není, zdá se, takže pan Figueiredo, další autor, by mohl si vzít slovo nyní. Paní Figueiredo, pardon, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. My podporujeme opatření členských zemí v oblasti sociální, které vedou k ratifikaci současné aktualizované konvence. Už čtyři roky Mezinárodní organizace práce stanovuje mezinárodní pracovní normy v různých oblastech zaměstnanost, eh, práce, sociální politika, sociální jistoty, mezilidské vztahy. Z tohoto důvodu eh, máme, jsme také předložili návrh eh, společného usnesení. Bohužel někteří další, jako třeba EPP, v úvozovkách vylepšili toto usnesení omezil jeho působnost, takže nesplňuje nyní požadavky Lisabonské strategie. Je třeba říci, že eh, komise zde předložila jeden z nejhorších návrhů v pracovní oblasti. Jejíž součástí je také flexibilita a deregulace. Tím se eh, práce, hodnota práce, spochybňuje hodnota pracujících, eh, se spochybňuje, prodlužuje se pracovní doba, oslabuje se pozice odborů a to je pravý opak toho, co je v Mezinárodní konvenci zakotveno. A právě proto chceme, abychom sice měli eh, usnesení, ale naše skupina volá potom, aby členské země eh, ratifikovaly. Pan, pan de z komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Během posledních pár let komise několikrát opakovala své závazky dodržovat mezinárodně schválený program slušné práce, včetně podpory umluv MOP. Komise aktivně podporovala členské státy a úzce spolupracovala s MOP s cílem přijmout ambiciozní právní standardy, které nám umožní obstát tváří v tvář úkolům globalizované ekonomiky a přispět k realizaci programu MOP v oblasti slušné práce. Rada i komise ukázala, jak důležitá je tato práce a jak důležité jsou činnosti Evropské komise v této oblasti. Evropské státy již eh, ratifikovaly řadu, eh, ratifikovaly řadu úmluv. Komise chce znova zopakovat, že otázka slušné práce je pro ní důležitou součástí obnovené agendy. Komise apelovala na členské státy, aby šli příkladem a ratifikovali a provedli úmluvy MOP, které MOP považuje za aktualizované. Komise v tom poukázala na to, že je důležitá jak vnější, tak vnitřní dimenze této agendy. Tam, kde umluvy MOP se týkaly exkluzivních kompetencí společenství, komise včas vydala návrhy, rozhodnutí Rady, které by umožnily členským státům ratifikovat příslušné úmluvy, spolu s apelem ratifikovat ostatní úmluvy co nejdříve. Týkalo se, především, týkalo se to především úmluvy o práci v rybolovu. Zpráva o slušné práci z roku 2008 ukazuje, k jakým vývojům došlo v oblasti ratifikace. Cíl této analýzy by měl být reflektován v další zprávě, která má být v roce 2011. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní bych eh, ráda dala slovo vystupujícím za jednotlivé politické skupiny. Za EPP to bude pan Ery, má dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám, že frakce se shodly na ratifikaci a implementaci nové Eh, konvence. My tento text podporujeme. Jak je známo, Mezinárodní organizace práce patří k nejstarším organizacím svého druhu, která byla založena v roce 1919 proto, aby stanovili normy pro práci, upravovala pracovní podmínky tak, aby nedocházelo k vykořišťování a postupně se rozšířila a vybudovala eh, celou síť ve všech členských zemích. Je třeba říci, že normy stanovené MOP umožňují překonávat překážky v mezinárodní konkurenci a možná dokonce ukazují cestu z krize. Každopádně novému vývoji budou nápomocny. Tyto normy jsou platné a jsou legitimní také tím, že byly vypracovány a schváleny v tripartitě za účastí odborů. Popisují se zde práva a povinnosti, obecné principy, které je třeba implementovat také v členských zemích. Nemůžeme ovšem zapomínat na to, že Evropská unie jako taková nemůže ratifikovat mezinárodní dohody. Zde se uplatní princip subsidiarity, to znamená, že toto spadá do kompetence členských zemí. V textu je tedy správně řečeno, že je třeba rozhodnout, které normy spadnou do kompetence společenství a které do kompetence členských zemí pokud eh, se bude brát v úvahu subsidiarita, podpoříme doporučení komise, pokud nějaké bude. Děkuji vám. Nyní za socialisty a demokraty pan Serka Christensen. E Děkuji mnohokrát Eh, samozřejmě jsme volný trh, můžeme volně prodávat, je tu volná soutěž, můžeme nakupovat levné produkty. To je dobrá věc. Ale pak jsou další důležité body. Základní práva zaměstnanců musí být zaručena všude po Evropské unii a nemůžeme si tady soutěžit a vzájemně si konkurovat uprostřed EU s tím, že budeme snižovat ty pracovní podmínky. Myslím si, že stejnou práci je potřeba stejnou mzdu. Čili tady je opravdu potřeba dobrá spolupráce mezi EU a MOP. Máme stejné hodnoty, můžeme tedy využít úmluv MOP, abychom ještě více rozvinuli evropský sociální model. Bohužel zatím dnes to ještě není možné, protože komise se domnívá, že ty umluvy jsou povinné pouze jsou-li ratifikovány alespoň 50% států. Všechny členské státy by tedy měly ratifikovat tyto úmluvy, aktualizované úmluvy, které jsou takto také prezentovány. My už nemůžeme prostě jenom hovořit, musíme také konat protože jak jinak chtít po jiných eh, státech ve světě, aby ratifikovali a také realizovali ty úmluvy. Musíme, chceme tedy, aby VTO také respektovala všechna pravidla a tady musíme dát příklad. Musíme být přesvědčiví, když chceme i po jiných, aby ratifikovali, když podporujeme tuto, tuto myšlenku to je odpověď, kterou musíme poskytnout světové krizi. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Schroeter za zelené na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Je to pravda, kolegyně, kolegové. V krizových dobách eh, se ochraňují eh, minimální eh, standardy, které ochraňují pracující ve slavnostních proslovech nebo vůči třetím zemím eh, se žádají neustále eh, tyto sociální normy, neboť ochraňují nás před sociálním dumpingem, ale bohužel zůstává u těchto slov. Členské země a Evropská unie jako taková ignorují konvence MOP, neratifikují ji a neimplementují ji a tím se vyhýbají závazkům, jako je třeba právo na stávku. Evropský soudní dvůr toto právo eh, pro Evropskou unii zrušil a Evropská komise mu tleskala. A pouze tři ze 27 členských zemí ratifikovaly eh, příslušnou konvenci a to se musí změnit 90 let po založení AMOP. A nyní budeme pokračovat jednotlivými řečníky. Paní Mohan. Paní, paní předsedající, kolegové, kolegyně, chci poděkovat všem kolegům z EPP a zde ostatně ze všech politických skupin našeho parlamentu, protože jsme skutečně okolo této otázky důstojné práce jsme se spojili, abychom prezentovali tedy společné usnesení a výsledky práce posledních dnů jsou velmi uspokojené. Od roku 1919 MOP zaručovala, rozvíjela systém mezinárodních norem práce, které pokrývají celou řadu témat práce, zaměstnanost, sociální politika, lidská práva. Na to nesmíme zapomínat hlavně v dnešní době krize. Proto je nesmírně důležité, aby úmluvy, které byly aktualizovány MOP po tripartitě, byly skutečně podrobeny našemu posudku. Proto jsme zahájili toto doporučení, nebo vyslali toto doporučení státům a vyzvali je tedy, aby ratifikovali úmluvy aktualizované MOP. Chtěli jsme po nich, aby skutečně participovali aktivně na jejich uplatnění a tím vlastně přispěli k progresu sociální Evropy. Lhůty budou v pořádku, budeme obezřetní, co se týče aplikací těchto úmluv. Samozřejmě, že budeme respektovat přitom princip subsidiarity. Skupina EPP bude obzvláště obezřetná, co se týče tedy uplatňování těchto úmluv v členských státech, státech boj proti nezákonné práci, boj za sociální pokrok, za skutečné budování sociální Evropy, která ukazuje cestu Eh, světu. To je prostě ta cena a my to skutečně chceme prosadit. Děkuji. Děkuji, paní Moha. Děkuji mnohokrát. Nyní dávám slovo paní Rapte na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedním z rysů Evropské unie je to, že eh, je pro ně důležitá sociální politika a lidská práva. Uplatňování takovýchto lidských práv a základních práv je předpokladem vstupu do Evropské unie. Pakliže jsou tato práva porušována, Evropská unie musí vynutit sankce. Posilování těchto práv se také týká pracovně právních vztahů. Není to jenom otázka naší vnitřní legislativy, ale také vnější politiky. Když Evropská unie připravuje úmluvy a smlouvy s ostatními stranami, tak jedním z předpokladů je, aby protějšek respektoval základní standardy v oblasti práce. A právě proto Evropská unie musí být průkopníkem. Musí vést tento proces aktualizace úmluv MOP. Po nedávných vyjednáváních v tripartitě MOP novelizovala své úmluvy. Vlády členských států a Evropská unie byly do tohoto procesu novelizace zapojeny. Ale přesto zdá se, že před námi stojí určitý paradox. Dovolte, abych to vysvětlila. Přestože řada členských států přijala evropskou právní úpravu, která obsahuje ještě pokrokovější standardy, přesto podceňují formální krok ratifikace úmluv MOP. Nicméně, tím ale vysíláme do třetího světa špatný signál. A právě proto by bylo dobré tuto situaci změnit a apeluji tak na ty státy, které neratifikovaly tyto úmluvy, aby tak učinili. Evropský komisař by se měl snažit proaktivně působit na členské státy, aby podporovali slušné pracovní podmínky, především na pozadí stávající krize. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Lejerik, i když původně nebyl na seznamu. Merci, madame le président, monsieur... Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Samozřejmě, že musíme trvat na aplikaci úmluv MOP, ale obávám se bohužel, že systém, který nám vládne, to znamená eh, systém volné soutěže, sám pracuje na tomto trhu a dělá z trhu zboží, což eh, vede k hrozbám proti pracovním kodexům, proti snižování pracovní doby, o které se hovořilo, snižování eh, náhrad, tedy platů, což je opravdu hrozné. Dnes v podstatě naše výrobna eh, v strojního průmyslu byla zavřena, byla přesunuta do Bulharska. Po odbornících se chce, aby tyto bulharské experty šly školit. A samozřejmě to všechno, tam ty nátlaky na snižování platů, mest, to všechno vede k delokalizaci a ke snižování tedy práv pracovníků. Museli bychom vymyslet systém harmonizace směrem nahoru sociálních práv a ochrany, tak, aby už nebyla ta hrozná konkurence mezi pracujícími, kterou vlastně organizují samotné podniky a naše instituce. Stejně tak nemůžeme pokračovat v našem pochodu v tom, co nazýváme flex security tady v parlamentu, říká tomu tak i komise, ale musíme jít směrem k systému skutečně sociálním zabezpečení pracovníků, samozřejmě s prokládáním školicích období, která jsou nezbytná. To je to, co nás vyvede z krize, to, co vzdělá pracující, tak, aby mohli jít směrem k řemeslům, která budou platná zítra. Děkuji pane kolego. Já jsem teď chtěla vysvětlovat, že pan Lejerek eh, dostal slovo na poslední eh, minutu. Eh, nahradil paní Figueiredo a paní Zimmer. A teď pan Ludvíkson na minutu a půl. Ja, fru talman. Efter att... Paní předsedkyně, já vám děkuji. Lisabonská smlouva je schválená, to už všichni víme, lidská práva, a charta tedy, to jsou schváleny. Dnes máme tedy určitou příležitost pro tu sociální dimenzi a spolupráci v této oblasti, abychom využili prakticky této příležitosti, tak prvním dobrým krokem by bylo, aby členské státy ratifikovaly co nejrychleji všechny úmluvy MOP, všechny ty novelizované úmluvy. Má to i tu vnější dimenzi. Pokud EU chce být seriózním partnerem v mezinárodní spolupráci, zlepšovat práci a životní podmínky, je důležité, aby členské státy přijali, ratifikovali úmluvy MOP. Pokud chceme mít vliv na třetí země, musíme především začít tím, že půjdeme příkladem, čili vyzývám komisi, a vyzývám švédské předsednictví k tomu, abychom byli progresivní. Já bych opravdu rád, abychom udělali vše to nezbytné, aby všechny ty aktualizované úmluvy MOP byly přijaty členskými státy. Má vlastně, vlastní země Švédsko neratifikovala základní úmluvy, jako například úmluvu 96 eh, o veřejných zakázkách. To je mi opravdu líto. A rád bych, aby předsednictví udělalo vše pro to, aby k tomu došlo co nejrychleji. Rád bych, aby se to vše stalo povinnými. A soudní dvůr bude potom řešit méně sporů. Nemůžeme přistoupit na situaci, kdy na jedné straně máme evropskou legislativu, která protiřečí úmluvám MOP. Děkuji. Eh, a nyní eh, další nezapsaní řečníci. Kolegové, kteří se nyní hlásí do debaty, budou mít vždy jednu minutu a jako první paní McGuinness. Děkuji vám, paní předsedkyně. MOP eh, už je tady dlouho, od roku 1919 a stále pracuje na problematice důstojné práce pro všechny. Je třeba ratifikovat její konvence, zejména v dobách ekonomické krize, kdy pracující jsou pod tlakem. A také třeba posílit roli MOP ve zemích rozvojového světa a e, zejména tedy ve spolupráci s nevládními organizacemi je třeba se zaměřovat více na ty nejslabší, nejzranitelnější, zejména e, na osoby, které jsou e, znevýhodněné, mají tělesné postižení, také na nucené práce a práce dětí. Já si myslím, že minimum, co zde můžeme udělat jako členské země, je plně ratifikovat tyto konvence a být tak příkladem. Děkuji. Pan Sikersky. Děkuji. MOP už mnoho let, za, už mnoho let pracuje a, a na různých úmluvách a směrnicích, které se týkají zaměstnanosti, odborových svazů a jejich svobody, sociální politiky, sociálního zabezpečení, podmínek práce Členskov, členské státy by měly ratifikovat a provádět úmluvy, které přijala MOP jako aktualizované. Evropská unie by měla přispět svým dílem v tuto důležitou otázku ochrany pracující v globalizovaném světě. Je třeba říci, že každý občan bez ohledu na původ, vyznání či rasu má právo na to snažit se o své fyzické zabezpečení, materiální zabezpečení, má právo na duchovní svobodu a na rovnost příležitosti. Nesmíme zapomenout na to, že v současné době toto čelí mnohým hrozbám. Děkuji. Děkuji. Chtěl by si ještě někdo vzít slovo? Zdá se, že tomu tak není, takže dám slovo panu komisaři. Máte slovo. Paní, paní předsedkyně, kolegové, my tady máme velkou schodu, co se týče užitnost, užitečnosti ratifikací úmluv. Je tady, myslím, schoda v myšlenkách parlamentu a komise. Jak už to řekl pan Ory, tak ale komise se nemůže vnucovat protože tady členské státy mají výhradní kompetence a to, co komise mohla udělat, udělala. Co se týče odborů a nedávného rozhodnutí soudního dvora, tento uznal kolektivní akci jako základní právo. Musí to být ovšem regulováno stejně jako u ostatních mezinárodních nástrojů. Já se tady pokusím předat tuto vaši starost kolegovi, který má na starosti sociální záležitosti, aby odpověď ještě prohloubil. Děkuji, pane komisaři. Děkuji ještě jednou. Mám tři návrhy usnesení. První předkládají společně socialisté, demokraté a